Vypadá to, že můžeme začít, eh, takže budeme pokračovat. A to je začátek eh, otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou na adresu rady. A je to vymezení znevýhodněných oblastí v kontextu reformy SZP a slovo má paní Köstingerová. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také radě, že se dostavila. Myslíme si, že je to velice důležité a citlivé téma pro nás a má velký význam pro náš parlament a proto jsme rádi, že můžeme s vámi dnes vést tuto rozpravu. Evropská komise chce znovu zhodnotit eh, oblasti s přírodním znevýhodněním. V květnu z roku 2010 ve zprávě eh, byl ukázán nový model výpočtu znevýhodnění znevýhodněných eh, oblastí. Bylo řečeno, že podle osmi kritérií pro půdu a klima, eh, eh, to znamená teplota, kvalita půdy a mm, svahy, podle toho se bude hodnotit Vážená paní kolegyně, mohla byste prosím mluvit trochu pomaleji kvůli tlumočení? Děkuji. Ano, nové kryté, nová kritéria měla za Mm, výsledek nové přehodnocení znevýhodněných oblastí. Ovšem výsledky nemáme k dispozici. Pro další posouzení společné zemědělské politiky eh, by měla komise o tom rozhodnout, ale proto potřebujeme také veškerá fakta. Eh, obáváme se, že určité regiony, které se určitě nacházejí ve znevýhodněných oblastech, zmizí z mapy. Které údaje může poskytnout rada a kdy dostane výsledky parlament, eh, výsledky simulačních situací? Eh, je to rozhodovací proces pro parlament a bohužel nemáme zatím žádné vědomosti o tom. Je třeba najít dobré řešení a vypracovat ho pro všechny farmáře. Než budou veškeré údaje k dispozici, tak si vyhrazujeme, aby eh, záležitost se znevýhodněnými oblastmi byla výjimuta ze SZP. Eh, vážené dámy a pánové, požadujeme bezpečnost a jistotu plánování pro naše farmy. Eh, hlavním eh, bodem je individuální vymezení podle toho, co vyrábí příslušný podnik, příslušná forma a to, eh, farma. A to už není možné. Eh, různé oblasti mají stížené podmínky a jde o to, abychom zde hodnotili celkový výkon. Jde o veřejné uznání veškerých výkonů eh, ve všech oblastech eh, regionu. Jde o zachování kulturního dědictví a také očekáváme dnes nějaké konkrétní odpovědi. Děkuji. Děkuji. A dále má slovo na dvě minuty pan Kapula Santos, prosím. E Děkuji, pane předsedo. Vážený pane zástupce rady, Eh, pracovat eh, v oblasti zemědělství ve venkovských oblastech, to si zaslouží naši podporu. Chceme udržet biodiverzitu, chceme eh, předcházet lesním požárům, chceme poskytnout lepší nakládání s půdou. Proto dnes o této otázce diskutujeme. Ovšem, diskutujeme o tom z praktického hlediska. Eh, vypracováváme zprávy o reformě SZP a musíme proto přijímat právní eh, předpisy, ale potřebujeme k tomu také údaje eh, a kritéria týkající se našeho území. Rada nás už měla informovat. Členské státy už měly mít k dispozici všechny informace o skutečném dopadu nových kritérií v členských státech. Já chci položit radě tuto otázku. Chtěl bych vědět, zda rada nám může poskytnout takové informace a pak, když může, tak kdy. Chci také připomenout radě, že do měsíce zpravodajové předloží návrhy e, zpráv. Kdybychom tedy mohli mít k dispozici tyto informace, bylo by to dobré, jinak bychom nemohli přijímat odpovědným způsobem právní předpisy. Ptám se tedy, kdy rada a kdy členské státy tyto věci předloží. E, jsou za to zodpovědní. Řekněte nám prosím upřímně, zda nám budete moci poskytnout tyto informace a kdy. Je to zásadně důležité pro naši práci. Obrigado, senhor. Děkuji vám, Dále vystoupí na dvě minuty pan Nicholson. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Schéma oblastí znevýhodněných je nadále velice důležité. 70 zemědělské oblasti v Irsku je označeno jako znevýhodněná oblast. Oblasti a zemědělci, kteří jsou tím eh, takto označeni, jejich živobytí na tom závisí. Eh, Měli bychom měnit kritéria pro tento systém? Pokud ano, tak velice obezřetně podle současného návrhu je to způsobila oblast, která by tento status ztratila. Je to 10 půdy. Já mám velké obavy, že zemědělci mohou tedy ztratit eh, své živobytí, pokud budou jejich oblasti eh, přeřazeny. A eh, proto by komise měla provést důkladné posouzení dopadu, než provede tyto modifikace. Je třeba zajistit rovné podmínky pro všechny členské státy. Je třeba zohlednit všechny typy eh, přírodního znevýhodnění, které mají dopad na zemědělskou produkci. V oblasti eh, z níž pocházím, je velkým eh, znevýhodněním také velký počet strážek abychom zachovali efektivitu eh, tohoto systému podpory znevýhodněných oblastí. Chtěl bych podotknout, že současný systém fungoval velice dobře, nechtěli bychom ho ohrozit. Chtěli bychom eh, vědět, eh, kdo je za touto změnou SZP. Je to komise nebo účetní dvůr? Když se podíváme na ten reformní eh, balíček. Byla to eh, reakce účetního dvora. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. A dále má na dvě minuty slovo pan Lajan. Uh, you, uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Ve Skotsku 85 Eh, eh, může, půdy může být takto eh, charakterizováno a to při použití nových biofyzických kritérií. Na původní mapě byly velká, velká území Skotska, která podlehala novému označení. To pak bylo do jisté míry komisí upraveno podle otázky vlhkosti půdy, a podle množství srážek, které dopadají na půdu a to se eh, pak opravilo na té původní mapě. A to vytváří vážné eh, problémy o tom, co charakterizovat jako dobrou půdu, zejména na východním pobřeží. To by bylo zapotřebí mít ještě ehm, ehm, provést skutečně důkladnou analýzu, zda to odpovídá eh, znevýhodněním územím či nikoli. To samozřejmě bude mít velký dopad na britské zemědělce a konkrétně na skotské eh, eh, zemědělce. Eh, v mnoha dalších zemí, jak už bylo řečeno, se tyto změny udržují v tajnosti a žádá se Evropská komise, aby takové informace alespoň zveřejnila Evropskému parlamentu. Bylo by tedy Eh, dobré eh, vysvětlit, jakým způsobem se vlastně vyhovuje kritice ze strany eh, účetního dvora. Zejména je třeba informovat členy zemědělského výboru. To je přece otázka principu. Parlament jakožto spolu zákonodárce musí mít stejný přístup ke stejným informacím jako komise a jako rada. Eh, příslušné země, dotčené země musí mít také tyto informace co nejdříve, eh, aby v legislativa mohla v tomto parlamentu pokročit dál. Já tedy chci, abychom apelovali eh, na to, abychom dostali všechny informace, které potřebujeme ze strany komise i rady. Děkuji. Děkuji vám. A dále za radu má slovo pan Bocko. Prosím. Tak for det, formand, og Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, eh, dánský minister pro eh, potravinářství zde bohužel nemůže být a proto jeho jménem a také jménem předsednictvím rady bych chtěl zodpovědět na otázky číslo 70 a 71, co se týče eh, oblastí s přírodním znevýhodněním s ohledem nebo v kontextu reformy SZP. Rada, když se snažila eh, učinit si přehled eh, o tom, jak vypadá těch osm kritérií, eh, biofyzikálních kritérií pro oblasti s přírodním znevýhodněním, tak jsme požádali o, byli požádáni o vypracování určité mapy těchto regionů. Jsou to regiony, které by měly právo na podporu e, za použití těchto kritérií. E, pochopil jsem, že Evropský parlament e, si přeje, aby mu byly předloženy podrobné mapy. Bohužel to ještě není možné. Kritéria, která se týkají oblastí s přírodním znevýhodněním, jsou zatím součástí společné zemědělské politiky. Zatím nemáme žádné veřejné informace o tom, jak eh, biofizika, jaká biofyzikální kritéria by se měla používat. Eh, myslím si, že Rada i Evropský parlament by měli mít stejný přístup k základním informacím o dopadech, eh, o biofyzikálních kritériích s tím, že určité oblasti budou eh, oprávněné dostat podporu pro zemědělskou činnost. Všechny členské státy každopádně v současné době dost nám dodali určité informace a také mapy o uplatňování těch osmi biofyzikálních kritérií. Poslali jsme to, bylo to posláno také komisi. Když hovoříme o předběžných údajích a informacích, tak eh, by to bylo eh, docela dobré vysledovat dopady využívání těchto biofyzikálních kritérií. Rada ovšem nemá přístup k těmto informacím a k těmto mapám. Tyto mapy jsou ve vlastnictví členských států mohou být eh, přístupné radě a parlamentu pouze tehdy, jestliže členské státy dovolí komisi, aby tyto mapy vydala. Komise není schopna tyto informace zveřejnit nebo eh, distribuovat bez svolení členských států. Pochopil jsem to tak, že 12 členských států zatím dovolili komisi informovat o znevýhodněných eh, oblastech podle biofyzikálních kritérií. Ve výboru pro zemědělství Evropského parlamentu to bude eh, 23. dubna, eh, to znamená příští pondělí v Evropském parlamentu. Ovšem je to zvláštní, že zde není veřejnost informována a není dostatečná transparentnost. 16. dubna 2012 na zasedání výboru pro zemědělství eh, také předsednictví eh, vyzvalo členské státy, aby se zamysleli nad tím, zda přece jenom nechtějí dát své svolení, aby v tomto procesu byla zajištěna transparentnost. Eh, myslím, že poté poskytne více členských států toto povolení a to, že poskytnou informace v rámci těch stanovených biofyzikálních kritérií. Dokud tyto informace nebudeme mít, tak komise nemůže poskytnout další odpovědi na položené otázky. Ještě co se týče podrobností, tak eh, tyto otázky mohou být položeny eh, komisi 23. Eh, dubna na zasedání Evropského výboru parlamentu pro zemědělství. Děkuji. Nyní přecházíme k řečníkům. Pan Dofman má za EPP dvě minuty slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Skutečně, co se týče těch eh, oblastí s přírodním znevýhodněním, co se tam odehrává, to je jak špatný vtip. A já si myslím a obávám se, že rozprava na toto téma to dnes nevylepší. Slyšeli jsme nyní zástupce rady s tím, že členské státy a rada mají úplně jiný postoj. To je pro mě novinka. Zhruba před dvěma lety se na toto téma přijala moje zpráva. Parlamentu jsme předložili celou řadu věcí, dnes se již o tom padla, e, zmíně, padla zmínka. Ovšem přes Přesto návrh komise zůstal a komise jde svou cestou dále. Dodnes nevíme, co vlastně toto nové vymezení má znamenat, které oblasti do toho spadnou, které budou vyčleněny. A nechci, abyste mě špatně rozuměli je docela dobře možné, že dojde k lepšímu vymezení, než tomu máme dnes. A některé státy spadají stoprocentně do znevýhodněných oblastí. To je docela dobře možné, ale je třeba, abychom vymezovali ty správné regiony a oblasti a ne, aby jich bylo příliš mnoho. A proto mám k tomu nepřispěje bezpodmínečně těch osm biofyzikálních kritérií. Komise simulaci těchto kritérií dosud nezná a když komise tvrdí, že nemůže ty mapy vydat, protože jsou vlastnictvím členských států, to nám právě bylo potvrzeno, tak eh, vyžadujeme eh, od ministrů jednotlivých států a od parlamentu, aby se eh, to změnilo. V podstatě v celé této hře chybí to, že členské státy tvrdí nebo komise tvrdí, že parlament trvá na tom novém vymezení. Pak by to bylo perfektní, to zmatení. Nyní bych chtěl naléhavě vyzvat zástupce rady, aby opravdu umožnil parlamentu řádně pracovat. Je to v zájmu nejenom rady, komise, parlamentu, ale především v zájmu všech farmářů. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, a Eh, v rámci eh, nebo za frakci SAD má slovo pan De Castro. Pane předsedo, vážení kolegové, údaje, které jsou zapotřebí k simulaci, eh, bychom potřebovali znát. To by bylo opravdu velice důležité, aby bylo možné přesně stanovit osm biofyzikálních kritérií. Evropský parlament o tom musí být informován, protože je také zákonodárcem, ale tady tápeme v temnotách a to ukazuje, že členské státy a rada prostě ještě nepochopili, že se tu odehrála demokratická politická eh, revoluce podle Lisabonské smlouvy, protože my máme právo na spolurozhodování, nemůžeme být vynecháni a my nemůžeme dopustit, aby tu byly nějaké změny, aby informace dostávala jenom jedna instituce a druhá ne. Eh, musíme být na stejné úrovni jako eh, rada a komise a rada nás musí do této činnosti zapojit. A to neznamená eh, říkat, že všichni neodevzdali údaje členské státy, že mají odevzdat údaje eh, Evropskému parlamentu. Musím vás opravdu požádat o transparentnost a jasný postup. Děkuji a dále vystoupí za frakci ALDE na dvě minuty paní Reimers. Prosím, vážený pane předsedo, vážená rado, milé kolegyně, milí kolegové, je opravdu překvapující, že zde hovoříme o budoucnosti společné zemědělské politiky, ale e, nemáme k dispozici nutná kritéria k rozhodování. Nic e, nehovoří proto, abychom provedli nové vymezení přírodně znevýhodněných oblastí. Je třeba nalézt vhodná kritéria kritéria, když to mají být osm eh, biofyzikálních kritérií, potom přece není možné, aby eh, poslanci neměli možnost eh, zkontrolovat, zda to jsou vhodná kritéria. Potřebujeme mapy nového rozdělení, abychom mohli posoudit, zda má smysl toto nové rozdělení. Nedodání map ale jasně vzbuzuje nedůvěru. Je vůbec žádoucí umožnit spolurozhodování Evropského Evropského parlamentu. E, čistě odborně mám velké pochybnosti, zda je možné s těmito prostými kritérii provádět e, řádné rozdělení. Konec konců e, mohou způsobovat znevýhodnění i jiná kritéria, nedostatečná infrastruktura, nedostatečný přístup k trhu a další. Kromě toho kombinace různých kritérií může vést k různým výsledkům. Je na čase, aby bylo možné obecně posoudit výsledky činnosti komise. A jinak se připojím k těm kolegům, kteří eh, chtějí eh, vyčlenit z aktuální diskuse o SZB tyto eh, znevýhodněné oblasti. Děkuji paní kolegyně a dále vystoupí za zelené na minutu 30 pan Smith, prosím pane předsedající ministři. Já eh, hovořím za eh, ekologii a chtěl bych být opravdu konstruktivní a e, přátelský, ale myslím, že jsem e, trochu na rozpacích. E, není to omluvitelné, je to pozoruhodná situace pro nás, pro zákonodárce, že se zde musíme obhajovat. Tato kritéria jsou nesmírně důležitá. Ve Skotsku 85% území, jak jsme slyšeli, patří k znevýhodněným oblastem pro naše zemědělce je to opravdu relevantní a velice důležité. To je tedy velice důležitá otázka. Není druhořadá, je to eh, absolutně relevantní, jak budeme eh, řídit životní prostředí. My máme eh, modely a mapy ve Skotsku 620 kilo nových kritérií máme a 500 5530 eh, nových eh, kilometrů získali naši zemědělství. A ta myšlenka, že eh, působíme naslepo, když nemáme tato kritéria, je prostě neomluvitelná a není to základ, na kterém můžeme dále postupovat my eh, nemůžeme postupovat eh, dále bez takovýchto informací. Musíme mít tyto informace nyní. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Mhm. A nyní za frakci FD, pardon, ECR na jednu minutu pan Vojčechovský. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a připojuji se k hlasům, které už hovořili o tom, že tady chybí mapy. Nemůžeme racionálně postupovat, pokud nemáme k dispozici takovéto dokumenty. Co se týče kritérií, podle nichž bychom se měli řídit, když definujeme eh, tyto znevýhodněné oblasti, pak si myslím, že ta kritéria se musí především vztahovat k podmínkám, které se týkají půdy a vláhy v půdě, to je velice důležité, jak říkal pan Nicholson. To je třeba brát v úvahu. Velice důležitou podmínkou je také, jak pracná je tam činnost, protože například horské oblasti jsou takové, kde získat úradu je daleko pracnější a také konkurenčnost. konkurenčnost eh, konkurenční schopnost. Musíme také brát v úvahu taková území, kde mají dále na trh, kde mají další náklady, aby mohli eh, buď prodat vlastní produkty, anebo si opatřit výrobní prostředky. To by měly být podmínky, podle nich se budou stanovit kritéria pro stanovení znevýhodněných oblastí. Děkuji. Děkuji. vám. A nyní jako další e, další řečník je na jednu minutu za frakci Evropské levice pana Henina. Děkuji, pane předsedo. Náš parlament musí získat podrobné mapy pro vyhodnocení znevýhodněných oblastí v rámci reformy SZP. To je klíčové ze dvou důvodů. Za prvé je to otázka respektu. Náš parlament je jediná instituce Unie, která má demokratickou legitimitu a proto musí mít k dispozici všechny nástroje potřebné k eh, provádění legislativní kontroly. Druhý důvod je důvod eh, zdravého rozumu. Chceme-li zajistit solidaritu mezi územími v Evropě, chceme-li mít kvalitní zemědělství, které bude dostatečně samostatné, bude mít obnovitelné zdroje, bude se podílet na zdraví spotřebitelů, bude bojovat proti oteplování planety a bude vyhovovat eh, potravinovým potřebám našeho obyvatelstva, pak je třeba promyslet všechny evropské podpory právě z hlediska těchto cílů. A podrobné mapy zemědělských oblastí jsou tedy nezbytným nástrojem pro provedení této práce. Zopakujme to ještě jednou. Společná zemědělská politika se nesmí být aférou spekulativního trhu, ale aférou civilizace, která se dotýká všech životů občanů členských států. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Děkuji vám, pane kolego, a nyní na jednu minutu Paní prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak už řekli mnozí v této debatě, je eh, velice důležité vědět, že v severním Irsku je 70 eh, orné půdy právě eh, v tomto rámci. My jsme si samozřejmě přáli, aby tady bylo jasno, ale bohužel to tak není, poněvadž Eh, tady ministři a další procház, tedy ministři byli stejně frustrováni jako my, že tady jsou opravdu slabé informace. Eh, farmáři v Novém, eh, v severním Irsku prostě potřebují vědět, jak to bude a já to tady chápu tak, že půda, která je nyní označena za znevýhodněnou, tak prostě už nebude. Čili já myslím, že by měla být také jakási flexibilita pro místní administrativní jednotky, eh, aby toto mohly eh, jakým způsobem stanovovat nebo spolu stanovovat. My tedy se musíme dívat ještě také na další aspekty, včetně ochrany přírody. Děkuji vám, paní kolegyně. Já jenom eh, připomínám, že jedna minuta má 60 vteřin a jako další řečník pan Jár na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud se týče dopadu, eh, kdyby to nebylo jaksi tak vážné, tak eh, Eh, vy tedy předpokládáte, že tedy eh, rada komise dá k dispozici data, ale zároveň tedy je řečeno, že eh, tato data nesmí být dána dále k projednávání v Evropském parlamentu. Takže to skutečně nechápu, proč je tady takové utajování budování důvěry tak alespoň ty karty, které eh, mají členské země a které má k dispozici také komise, tak eh, že alespoň tyto bychom mohli dostat eh, k náhledu. To prostě s těmi nelze zacházet jako s tajnými akciemi. Návrh komise spočívá také v tom, že nejde o fyzikální vlastnosti půdy, ale také o její výnosnost. A sjednocení v Evropské unii eh, prostě tady není moc eh, dobrý nápad, poněvadž na to máme v Evropské unii podmínky velice rozdílné. Já bych byl proto, abychom se o těch znevýhodněných oblastech ještě jednou v klidu pobavili a aby to nebylo součástí agrární reformy, ale pouze eh, samostatné téma nyní je velice nepřehledné, jaké to všechno bude mít dopady aby toto téma také nezapadlo v dalších e, širokých tématech. E, to je důležité, že jde o e, znevýhodněné oblasti. Jde tedy o rodiny, o jejich příjmy a tak dále, čili já myslím, že skutečně si to zaslouží, abychom tomu dali dostatečný čas a řádně to prodiskutovali. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. Máme tady pro vás eh, modrou kartu od pana Kuna. Akceptujete otázku? Pane Kune, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Pane kolego Járe, souhlasíte se mnou v tom, že systém kritérií, který komise eh, stanoví pro podporu znevýhodněných, eh, znevýhodněných oblastí, že to celé staví na hlavu. Pokud eh, vím, tak vy jste kdysi zamlada v Mecklenburgu eh, byl farmářem a byl jste tedy bojoval tam proti krizi a mm, ta vaše huda měla pouze 20 bodů a skutečně eh, byla znevýhodněná. Čili mě by zajímalo, jak vidíte, jak to dopadne právě na naše zemědělce v nevýhodných oblastech. Děkuji. Možná, že právě toto je důvod, proč jsou tyto karty utajovány, poněvadž by možná z toho bylo možná vyčíst něco, co zdravý eh, rozum praktika nebere. prostě eh, máme tady eh, jakési, eh, máme tady prostě regiony, které mají velice podobné podmínky a najednou polovina z nich je znevýhodněná a polovina není, takže to je zvláštní. Jestliže členské země mají strach dát vyložitkáty na, na stůl, tak nevím, jak máme tady pracovat dále. Já skutečně chci transparentnost. Děkuji vám, pane kolego. A jako další na jednu minutu dostává slovo paní Garcia Perez. Děkuji, pane předsedající. Podobně jako většina kolegů i já zopakuji, že tento parlament vyžaduje všechny informace potřebné k tomu, abychom mohli odvést co nejlépe svou práci, zvláště v tak obtížné situaci, v níž se nacházíme nyní. V odvětví vládne veliká nejistota, pokud jde o reformu SZP. Za druhé, už v květnu 2010 se tento parlament vyjádřil k této otázce z nevýhodněných oblastí a domníváme se, že čistě biofyzikální kritéria nejsou vhodná pro celou Evropskou unii a proto chci dnes zopakovat, že je třeba provést studii začlenění i socioekonomických kritérií. Řada venkovských oblastí v EU v tomto okamžiku eh, vlastně jsou ohrožena vylidňováním a rozhodně bychom tomuto měli zabránit a proto toto kritérium také musíme do otázky zapracovat. Děkuji vám a jako další na jednu minutu a půl pan Aylward. Eh, děkuji, pane předsedo. Otázka znevýhodněných oblastí má velký význam pro evropské zemědělství, protože asi 50 využívaných zemědělských oblastí vlastně se klasifikuje jako méně příznivé a eh, v Irsku eh, je téměř 75 z celkové půdy těchto znevýhodněných. Z ekonomického hlediska je to velice důležité, abychom měli takovýto systém pro jejich, protože máme 100 tisíc eh, rodin farmářů, které, eh, kteří mají eh, velice těžké podmínky, včetně klimatických podmínek. Farmáři, kteří žijí a pracují v nevýhodněných oblastech, mají těžší práci, aby získali patřičnou odměnu za svoji práci, protože mají velké náklady, čili mm, mm, na trhu to mají těžší. A proto je to pilíř 2 a mělo by to být pořádně financováno z celkového eh, eh, rozpočtu na SZP a členské státy by měly mít možnost maximálně flexibilně využívat kritéria tak, aby co nejlépe mohli eh, systém doladit pro své zneviděné oblasti. Já vidím, že tady byly i spoždění s předložením map, čili týká se to těch, kteří by se jinak mohli ucházet o platby v rámci znevýhodněných jiných oblastí. Ukazuje se, že některé členské státy odmítly tyto detaily dát. Ale problém, pardon, proces klasifikace těchto oblastí a jejich vymezení je někde problematický. Proto tady komise by nám měla eh, dát trošičku vodítko, jak by se v členských státech měl tento proces urychlit. Děkuji vám. Nyní na jednu minutu pan Hojsling. Eh, vážení kolegové, eh, tady členské země opět pohrdají eh, parlamentem a to si nemůžeme nechat eh, líbit, musíme přiměřeně reagovat. Máme tady rozhodovat o něčem, eh, čehož důsledky vůbec nesnáme a to už je skutečně podivná říčka. Já třeba znám situaci v Německu. My nedostáváme žádné karty od spolkové vlády, ale od Německého svazu farmářů. To znamená, že tady něco nesou, eh, nesedí a to si prostě nemůžeme nechat takto líbit. Já bych řekl, že v Evropě potřebujeme jednotná kritéria. Jestli stačí biofyzikální kritéria, tak o tom dosti pochybuji. Potřebujeme také společensko-ekonomická kritéria. To samozřejmě si vyžádá více práce a není možné eh, prostě eh, dát na Evropu eh, jakousi jednotnou mapu a tam to všechno jednotným způsobem posoudit. Čili skutečně mělo by to být transparentní a nikoli jednání za zavřenými dveřmi. Děkuji vám. A nyní na jednu minutu paní Gerling. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím nad, o toto téma jménem mnoha zemědělců v jeho východní Anglii, kteří se velice potýkají s tím, aby mohli eh, žít ze zemědělství v Dartmooru a v dalších znevýhodněných oblastech. Podpora eh, zemědělství v těchto oblastech eh, vede k řadě přístup, přístup, pří, výhod, protože to například také umožní lépe udržovat krajinu a budou z toho mít potěšení mnozí lidé. Celý proces se lépe, ale je takový damoklův meč, který vysí nad farmáři, protože to vytváří jenom nejistotu. A my chceme podporovat rozumné plánování biznesu, ale to je pak velice těžké. Proto je naprosto eh, nepřípustné, aby ještě se teď členské státy mohly neplnit své závazky v znevýhodněných oblastech. Možná, že farmáři tady vidí určitou naději v tom, že se tyto ehm, z země, oblasti sem zahrnou, ale ehm, jestliže chceme opravdu si podržet jakoukoliv kredibilitu, možná, že jsme příliš daleko od zemědělců, ale já jsem s nimi blízko a slyším pořád, že to musí být pořádně uděláno, že musí být poskytovány informace. Tyto instituce by opravdu měly jednat jménem svých, eh, svých ehm, občanů. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní na dvě minuty paní Patrao Neveš. Děkuji vám, pane předsedající, vážený pane zástupce Rady. Komise již před eh, delší dobou předložila návrh eh, na vymezení znevýhodněných oblastí na základě biofyzikálních kritérií. Dosud jsme neobdrželi informace o probíhajícím postupu a přitom je to důležité, protože parlamentní diskutuje o SZP. Vymezení znevýhodněných oblastí je zcela zásadní pro použití evropského zemědělského modelu formou SZP. Zavádějí se podpory na základě e, pozitivní diskriminace, tak aby se podpořila zemědělská výroba ve všech oblastech EU, aby se zajistila života schopnost venkovských oblastí a zabránilo se jejich vylidňování. Zároveň je třeba, aby Vymezení znevýhodněných oblastí se provedlo na základě simulace, kterou mají dělat členské státy. Musí to být dostatečně podrobné, tak aby se přihlédlo k potřebným kritériím, která nemohou být pouze biofyzikální, ale také socioekonomická. Je třeba přihlížet ke specifikům každých, každého státu a regionu. Ta vybraná kritéria také musí zohlednit možnost zkoumat biofyzikální kritéria, jako je eh, půda, klima, vzdálenost, eh, pastviny, chov a podobně. Bohužel návrh komise eh, neobsahuje informace týkající se například izolace, vzdálenosti, mezi výrobním centrem a spotřebiteli nebo vzdálenost od poskytovatelů služeb. A to je opravdu škoda. V Portugalsku máme i eh, velice odlehlá území, jako jsou Azory. Děkuji vám. A jako další promluví na jednu minutu pan Tabaždi. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Je jsi byl jako diplomat v bývalém Sovětském svazu a tehdy byla spousta státních tajemství a já jsem si nikdy nemyslel, že v Evropské unii bude tajemství zjistit, že nebude možné zjistit, které regiony v podstatě jsou klasifikovány jako znevýhodněné a já si myslím, že to je naprosto nepřijatelné. V Maďarsku uprostřed Maďarska mezi řekou Tisou a mezi Dunajem je oblast, která je klasifikována eh, FAO jako polopoušť. A zemědělci ale nevědí, zda eh, získají status znevýhodněné oblasti, ale bez zavlažování nepřežijí a nebude možné tam provozovat zemědělství. Proto souhlasím s panem Dortmanem, že toto je ostuda Evropské komise a rady a je, je velká škoda, že tady není komise zastoupena na této rozpravě. Děkuji vám. Jako dalšího máme na řadě panu, pana Ešverda. Pane předsedo, já mám určité obavy Eh, ohledně dopadu některých eh, návrhů komise na překvalifikaci znevýhodněných oblastí. V Velké Británii jsou to oblasti, které patří těm nejkrásnějším a nejbiodiverzitnějším, ale současně jsou také nejzranitelnější. A skutečně jsou to oblasti, kde podpora se společné zemědělské politiky je zásadní Detaily a implementace, to bude eh, to nejdůležitější a já prosím, aby eh, komise to z, eh, zvážila. Máme tady práh 50% jako standardní klasifikaci. Dále tady máme minimální velikost administrativních jednotek na posouzení zemědělského potenciálu a dále je třeba flexibilita, aby eh, přírodní handicapy a biodiverzifikační kritéria byla rovněž vrána v potaz. Děkuji vám. Nyní na dvě minuty je pan Silvestris. Prosím pane předsedající. Chceme-li zabránit vylidňování oblastí a zachovat jejich bohatství, pak komise v nových textech předpokládá, že členské státy budou moci poskytovat větší podporu zemědělcům, kteří působí ve znevýhodněných oblastech. To doplní ty možnosti, které už existují v rámci politiky rozvoje venkova jed, mělo by tam být vlastně další podpora ve výši až 300 euro. Zemědělce by ale zajímalo, co jsou znevýhodněné oblasti. Existuje osm biofyzikálních kritérií, a ty mm, hrozí, že nepřispějí k dobrému vymezení znevýhodněných oblastí. Ty navržené Prahy jsou eh, málo pružné, nevyhovuje to eh, vytyčeným cílům zemědělské politiky. Podívejme se na článek 68, který hovoří o podpoře znevýhodněných oblastí. Tyto podpory je třeba zachovat. Hovoří se například o pěstování některých rostlin, jako jsou třeba olivy. A na základě reform hrozí, že to dané odvětví přijde až o 60 dřívějších podpor. Přitom olivovníky, zvláště určitého věku, představují velice důležitou věc. Je třeba si uvědomit, jaký to bude mít dopad na příslušná území. Je třeba si uvědomit, že v, jenom v půli je 1200 oblastí, kde se mm, e, vyrábí e, olivový olej je třeba přihlížet k biofyzikálním kritériím, ale je třeba mít možnost je také kumulovat, přihlížet k fyzikálním, zeměpisným, ale i dalším kritériím týkající se výroby. Děkuji. Děkuji vám a nyní promluví na jednu minutu paní Kadenbach. Pane předsedo, Pane předsedo rady, já si dovedu představit, že pro radu být přítomní dnes zde není jednoduché, ale já Mm, tedy v tomto nezdaru vidím také šanci eh, do budoucna dále jednat s komisí a možná otevřít novou kapitolu. Já si myslím, že Atlas, který z těchto pěti, pardon, z osmi biofyzikálních kritérií se může skládat, tak eh, určitě tedy nemůže eh, být zase tou dobrou a odpovědnou kulisou pro rozdělování eh, zemědělských dotací. Je třeba brát také v úvahu socioekonomickou situaci. Prostě zemědělský prostor je také prostor k životu. Prostě pouze Eh, vlastností půdy a tak dále, to stačí. Čili já si myslím, že bychom měli skutečně zapomenout na tento atlas, protože členské státy ho stejně nechtějí vydat ani ukázat. Čili vybudujme tato kritéria na základě sociálně-ekonomických kritérií. Děkuji vám a jako další na dvě minuty pan Des. Děkuji, pane předsedo. Vyrovnávací platby, to je důležité téma pro naše farmáře v postižených oblastech. A já k tomu chci říci jednu věc. Vyrovnávací platby, to je úspěšná kapitola evropské zemědělské politiky. My díky tomu máme dnes zachovanou zemědělskou výboru, výrobu, kulturní eh, krajinu, biodiverzitu a také zaměstnanost toto dává perspektivu lidem v postižených oblastech. O to méně pochopitelné je, jak komise i rada zachází s tímto citlivým tématem. Když se podíváme na těch osm biofyzikálních kritérií, tak to znamená vytvářet nové případy nespravedlnosti, které jsou daleko horší než současné, současné vymezení. Máme tady Eh, systém třeba z Německa jsem se dozvěděl, že vypadá, eh, vypadne 2,8 milionů hektarů a 1,2 milionu hektarů naopak zase eh, do toho vstoupí. Takže skutečně pro některé je velice zajímavé a překvapivé, že mají být z nevýhodnou oblasti nebo podobně ve Francii mají, eh, jsou z nevýhodné oblasti, kde tedy mají zemědělci nejvyšší průměrný příjem, čili skutečně já eh, tedy žádám, abychom spolupracovali v duchu Lisabonské smlouvy a dospěli takto k lepším výsledkům jako parlament Eh, bychom měli, a to říkám žertem, radě a komisi dát k dispozici Lisabonskou smlouvu, aby si ji mohli přečíst a věděli, co tam je, poněvadž eh, asi ji dosud nevnímají. A podobně, jak to řekl jeden kolega, chtěl bych ještě připojit jeden návrh. Eh, oblast, kde komise a e, rada e, rokují, e, bychom měli označit za znevýhodněnou oblast, nebo odtud k nám neproudí 66% informací. Děkuji vám, pane kolego, a nyní na dvě minuty promluví pan Kalinovský. Děkuji, pane předseda tady zřejmě eh, služba komise a členské státy se tak eh, angažovaly, aby eh, vymezily tyto oblasti. Nicméně ta kritéria biofyzikální neplní hlavní potřeby. To znamená, že potřebujeme objektivní vymezení s faktickými skutečnými omezeními handicapy na území celého společenství. Ale vidíme pouhým okem, že jsou tady administrativní jednotky, jako jsou třeba třeba okresy, nebo, ale ty jsou samozřejmě velice různé co do velikosti v Evropské unii. a dva to jsou tři a půl tisíce hektarů, to je průměr, ale v Polsku je to 12,5 tisíc hektarů. Taková to jednotka. V případě některých států eh, ta eh, jednotka by byla desetkrát větší dokonce a takováto situace nemůže eh, zajistit komparabilitu na území Evropské unie. Já si myslím, že malé správní jednotky jednotky, například jenom takové jeden, jed, homogenní jednotky, které jsou homogenní co do půdy například, ty by se měly používat. A když používáme úroveň LAU 2 eh, spolu s vysokým Prahem 66% a to zejména v zemích, kde jsou velice různé eh, půdní i klimatické podmínky, a to je například případ z Polska, tak to způsobí, že z toho budou vyloučeny ty oblasti, které nedosáhnou dosáhnou podle těchto kritérií příslušné úrovně. Například v případě Polsky by se potom nekvalifikovala území, přičemž jsou to území, kde vědecky je odůvodněné, že tam není možné eh, snadno eh, půdu obdělávat. Takže je úplně jasné, že tuto věc musíme vypustit z té diskutované reformy eh, zemědělské politiky v Evropské unii. Děkuji. Nyní se dostáváme k řečníkům přihlášeným do Catch the Eye a jako první na jednu minutu promluví paní Verheyen. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení zástupce rady, komise tady bohužel není nějak zvlášť eh, zastoupená, tak jak bychom si přáli, jak by bylo důstojné pro parlament. Já jsem z regionu Eifel, která, eh, který bude velice postižen. A opravdu eh, mám tady otázku, jestli to je skutečně jenom eh, špatný pokus o překvalifikaci a jestli to skutečně něčemu pomůže. Vzhledem tomu ještě navíc, že nemáme nezbytné informace k řádnému rozhodnutí. Taky by mě zajímalo, jestli bylo provedeno posouzení dopadu. K klasifikaci potřebujeme nejenom fyzikální kritéria, ale taky sociálně-ekonomická kritéria a proto tedy žádám komisi, aby tento aspekt projednala v příslušném čase, aby se provedla pečlivá analýza dopadu a aby se znovu projednala kritéria. Děkuji vám a jako další se eh, hlásí paní Prendergast. Um, Děkuji. je velice důležité, abychom si uvědomili, že biofyzikální kritérium je vyváženost půdy a vláhy v půdě. A jedná se o to, aby efektivní klimatické podmínky byly vzaty v úvahu, protože se to týká například Limroku eh, v, naši, v mé oblasti, protože o Irsku už tady bylo řečeno, že by do toho spadalo Mohla by nám řada říci, zda je možné zajistit platby v rámci současných map z nevýhodněných oblastí, než se dokončí ty nové mapy? To je velice důležitá otázka pro Irsko a velice vám budu vděčná za odpověď. Děkuji vám nyní paní McGuinness. Dankeschön. Um... Eh, děkuji. My jsme nedostali objasnění od Rady. Je tady celá řada členských států, které možná mají ty informace, možná, že mě to uniklo. Já jsem pochopila, že 20 členských států ty informace mají a že 12 jsou ochotné se s námi podílet eh, soukromně. Možná ti ostatní eh, mezi tím našli zlato nebo něco a nechtějí nám sdělit tuto velkou novinu. Ale toto je vysoce senzitivní politická otázka, jak ví každý, kdo má spojení na to normální původní konkrétní designace. Ale na druhé straně bez jasných informací parlament se nemůže rozhodnout o znevýhodněných oblastech vzhledem k celkové reformě společné zemědělské politiky. Proto naléhám na radu, aby Eh, neříkala k parlamentu, že se máme zeptat komise, ale aby raději komise, pardon, rada pracovala jako jeden muž a aby poskytli informace, se postarali o to, aby ty informace byly poskytnuty. Slyšela jsem obavy kolegů z různých členských států a vidím, že ty obavy jsou velmi rozšířené, protože tyto platby jsou velice důležité pro přežití zemědělství v těchto oblastech. Tak snad místo, eh, než aby my jsme, nás jste se víc ptali, radši tu otázku otázku vracím vám. Děkuji vám, paní kolegyně. Děkuji vám, paní před, pane předsedající. Podpora nevýhodněných oblastí je velice důležitá pro naše zemědělství a chceme-li eh, uchovat zemědělství v celé Evropě. Platí to i pro bezpečnost v Evropě. Pokud se zvážíme přírodní podmínky v jednotlivých oblastí Evropy, uvědomíme si, že jsou velice odlišné. Já jsem z Finska a tam máme ještě teď metr sněhu. Bylo tu řečeno, že hlavním kritériem by měla být biofyzikální kritéria při definování těchto oblastí. Pokud v některých oblastí je velmi chladno, pokud tam je velice krátké období vegetace, tak pak je jasné, že ty socioekonomická kritéria možná nejsou tak důležitá, aby se mohla třeba používat spíše u přímých pladeb, ale parlament každopádně potřebuje více informací o mapách. Děkuji vám. Nyní pan Ferreira, který ve svém původním řečnickém čase tady nebyl, takže dostane slovo nyní. Obrigado, prezident. Como sabe, Děkuji, pane předsedající. Jak dobře víte, já jsem spoluautorem této otázky. Měl jsem mít dvě minuty. Kolik mám tady teď času? Dvě minuty, dobře, děkuji vám. Nejprve bych eh, se chtěl zmínit o eh, tom návrhu z roku 2005, kdy vlastně byla vyloučena socioekonomická kritéria při hodnocení znevýhodněných oblastí a to velice znevýhodnilo některé oblasti, eh, zvláště potom eh, se to týkalo malých a rodinných hospodářství. Komise znemožňuje parlamentu sehrávat svou eh, úlohu v rámci reformy SZP. Současná definice znevýhodněných oblastí Eh, pomíjí veškerá jiná kritéria než biofyzikální. Opomíjejí se socioekonomická kritéria, což může ještě více ohrozit eh, situaci některých zemědělců. Proto je třeba nejen rozšířit, ale nejen zachovat, ale ještě rozšířit socioekonomická kritéria, například používat ukazatele vylidňování venkovských eh, oblastí. Pokud jde o ta biofyzikální kritéria, komise požádala odborný panel, aby tato kritéria definoval, ale zapomněla zahrnout do tohoto panelu i zástupce různých států. Při jedné otázce v roce 2010 se ukázalo, že v tomto panelu nebyl žádný zástupce Portugalska a to platí pro většinu členských států a nebezpečí z toho plynoucí je jasné. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých státech je situace velice rozličná, je velice složité definovat jednotná kritéria a je tedy třeba, aby se postupovalo, nepostupovalo tak, že to půjde na úkor některých oblastí. Při reformě se stále ještě zůstávají otázky bez odpovědí. Je třeba zajistit spravedlivý eh, podíl eh, všech zemí na SZP. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A jako další se přihlásila paní Nikoles, pan Nikolesku. Děkuji, pane předsedo. Jenom několik poznámek, velice podobných tomu, co už tady kolegové říkali. Nová eh, společná zemědělská politika v tomto směru nemůže být eh, implementována bez jasné definice znevýhodněných oblastí a to zase není možné, dokud parlament nebude mít přístup eh, k simulacím, které byly provedeny. Nemůžeme schválit něco, co neznáme a parlament pak musí vysvětlovat občanům učiněná rozhodnutí. Jakákoliv rozhodnutí bez transparentnosti budou napadena a nebudou legitimní. Za druhé, aniž bychom čekali na výsledky těchto eh, simulací, komise bude muset vypracovat další návrh s ohledem na poznámky Evropského parlamentu. Zemědělci očekávají, že všechny faktory ovlivňující výrobu od eh, zeměpisu do sociálních aspektů budou vzaty v úvahu. Děkuji vám. Nyní pan Lavia. Egregi rappresentanti del Consiglio. Eh, pane předsedo, eh, vážení zástupci rady, to, je, co jste tady prezentovali jako svoji eh, pozici, to je taková opravdu urážka eh, parlamentu. Vy eh, prostě s námi nejednáte, jako kdybychom byli spolulegislátory na stejné úrovni a to je pro nás nepřijatelné jakožto zpravodaj pro revizi společné zemědělské politiky. Já musím říct, že toto není jenom tento případ, ale my skutečně očekáváme, že budeme činit rozhodnutí na základě stejného množství informací jako vy. Pokud se týče prvního pilíře a přímých plateb, což je kvota pro nejznevýhodnější, nejzvýhodnější oblasti, tak my prostě nemůžeme rozhodnout, páč nemáme k dispozici stejná data. To znamená, že my skutečně eh, nemůžeme očekávat, že by vám parlament eh, s vámi komunikoval bez těchto dat. Děkuji vám. Eh, nyní pan Zvěr. Poštovaný gospod podpredsednik, kolegice a kolegy. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem ze Slovenska a pro mou zemi je mimořádně důležité to, jaké máme mapy, poněvadž eh, a tam, jaká jsou tam omezení vyznačená na těchto mapách. Já bych chtěl eh, podpořit kolegy, kteří říkají, že při stanovování těchto eh, oblastí nebyla biologická kritéria dostatečně zohleděna už vůbec ne sociálně ekonomická. Dneska ještě eh, nezazněla jedna věc. Tady je třeba otázka velice eh, závažných demografických problémů. My máme zemědělce, kteří jsou velice mladí a to je eh, velký problém pro budoucnost evropského zemědělství. Před několika dny jsme toto řešili na slyšení a ukázalo se, že pouze 6 eh, mladých do 35 let eh, v Evropské unii pracují v zemědělství. A já si myslím, že i toto kritérium by zde mělo být zahrnuto. Ano, děkuji vám. A nyní se eh, ptám, zda ještě někdo by se chtěl přihlásit do diskuse a je to pan Kelly. Pan Kelly, prosím. Já jsem eh, neměl eh, v úmyslu hovořit, spíše mě zajímalo to poslouchat, ale ta eh, rozprava je poměrně matoucí a potřeboval bych odpovědi na otázky. Například pan Nicholson hovořil o účetním dvoru a já bych chtěl vědět o tom něco více. Za druhého jsem pokládal za něco zvláštního, že při té reklasifikaci pan Dos říkal, že Německo by přišlo o 8 milionů a to se mi zdá něco velmi zvláštního, jenom aby se to udělalo jedním škrtem pera. A za třetí, informace, které mají k dispozici v radě, takže proč není k dispozici parlamentu a tak dále. Evidentně je tady něco velmi vážně v nepořádku a musí se to řešit v zájmu spravedlnosti a v zájmu zemědělství vůbec a reformy se zvlášť. Děkuji. Děkuji vám. Nemáme tady žádný, žádné další přihlášky do diskuse, eh, proto dávám slovo předsedovi rady, aby nám uzavřel toto téma. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat za tuto debatu a děkuji také za to, že se žádá maximum transparentnosti. S tím my se stotožňujeme. Jak už jsem řekl úvodem, v rámci našeho předsednictví jsme již vyzvali k tomu, aby členské země ještě jednou zvážily svůj postoj a aby eh, ty příslušné mapy se veřejnily. Transparentnost je pro nás důležitá hodnota. My jako dánské předsednictví uděláme všechno proto, abychom transparentnost zajistili. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji všem účastníkům této debaty a než se dostaneme k dalšímu bodu, eh, chci vás informovat o tom, že za frakce ALDE a za frakci EFT